Uh, Dobrá, myslím, že je na čase, abychom zahájili schůzi. Máme jenom uh, dva body na pořadu jednání. První bod je bod 7. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. A zpravodajkou je Pervanš Perez. Takže já předám slovo Pervanš. Děkuji, paní předsedkyně. Přála jste si, aby výbor zpracoval zprávu z vlastního podnětu o evropském semestru. A já si myslím, že nejen pro náš výbor, ale pro celý Evropský parlament je otázka evropského semestru důležitá. Jde o to strukturovat přístup, se kterým začala Evropská komise, když spustila diskusy o správě a řízení evropských eh, eh, ekonomických záležitostí. A v tomto rámci byl zahájen evropský semestr. Je eh, šest zpráv na toto téma v našem výboru. Zpráva z vlastního podnětu v této fázi se nesnaží být eh, zprávou o samotné podstatě evropského semestru. Je to spíše referenční rámec, ve kterém Evropský parlament eh, postupně během dalších let eh, bude přistupovat k obsahu evropského semestru. Také není úkolem zprávy nějakým způsobem zasahovat do těch šesti zmíněných zpráv, se kterými se seznámíte. těch šest zpráv bude samozřejmě zařazeno do této architektury, která se vytváří. Úkolem zprávy naopak je, ještě i za rámec parlamentu, řekla bych, definovat podmínky, ve kterých je možné vést politickou diskusi. Když hovoříme o zprávě hospodářských záležitostí, nemůžeme si představit, že hovoříme pouze o odborných technických aspektech. Současně je tady i um, arbitráž z hlediska hospodářské politiky. V rámci demokratického fungování eh, to určitě je třeba vidět Kritické. Pakliže se domníváme, že i v tomto semestru má své místo demokracie, pak otázka propojení mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je důležitou otázkou. Stejně tak jako otázka úlohy sociálních partnerů. A my přitom víme, že, že sociální partneři jsou na evropské úrovni zapojeni do makroekonomického dialogu, který ovšem doposud je velice formálním dialogem. Pokud jde o samotný obsah eh, tohoto semestru, podívejme se na těch šest zpráv, které jsou připraveny. Je tady jedna věc, která mě Eh, zneklidňuje. Veškerá diskuse, kterou vedeme kolem otázky zprávy hospodářských záležitostí, Vzhledem k nerovnováze, která tady je od začátku mezi měnovou unii, která funguje na zcela federální bázi od svého prvopočátku, a hospodářskou unii, která do velké míry se opírá o pravomoci vykonávané v členských státech s přístupem eh, podle článku 121 smlouvy ve věcech společného zájmu. To, co na začátku bylo především otázkou koordinace, dnes vypadá jako striktně otázka dohledu a sankcí. A přitom nemůže být eh, hospodářská politika, která by byla pouze dohledem Jde přece především o koordinaci. A koordinace, to není přece pouze koordinace sankcí a dozoru. Je to také koordinace posouzení situací. Je to také otázka toho, co chceme dělat, abychom mohli brát v úvahu všechny ty situace. Já bych nás všechny chtěla tady varovat. Bohužel tady nevidím eh, nikoho ze zpravodajů z toho balíčku zpráv o zprávě hospodářských věcí. Já bych na ně apelovala, aby ty texty přehlédly a aby e, zvážili, e, jaká je koordinace, aby do té koordinace nezahrnovali pouze dohled. Prosím, ano, koordinace dohledu také, ale ne pouze koordinace dohledu, také další aspekty Eh, koordinace tím, že budeme pouze dohlížet a sankcionovat s byčem v ruce, tím nerozvineme růst v Evropě. Já bych se ještě chtěla vyjádřit k tomu, co vlastně tady chceme. V oblasti měnové, což je vlastně aspekt pod dvojím tlakem, jednak je to federální aspekt, ale na druhé straně musí se integrovat do respektování centrální banky. A protože centrální banka je nezávislá a protože nikdo nechce spochybnit tuto nezávislost, právě proto jsme vypracovali eh, ve své době, někteří si eh, na to vzpomínají, především pan Garcia Margallo, protože na tom také pracoval. Tedy vyvinuli jsme eh, měnový dialog měnový dialog, protože na druhé straně nemůžeme kontrolovat centrální banku, která je samostatná, proto měnový dialog. Já si myslím, že není možné eh, tento dialog převést na makroekonomickou úroveň. V makroekonomické úrovni Evropský parlament během velkých směrů eh, pro hospodářskou politiku či pro zaměstnanost eh, dohlížel na to, aby ten dialog příliš nezasahoval do samostatnosti centrální banky. Když hovoříme o makroekonomické kontrole, tak to samozřejmě neodpovídá tomu duchu, ve kterém bych si přála, abychom k otázce přistupovali. Nicméně byla bych ráda, kdyby proběhl jakýsi brainstorming, který by vedl k tomu správnému přístupu. A pokud je o časový harmonogram, ve stejném duchu, jako co jsem právě řekla, v našem výboru to každý ví stejně jako já, cyklus začíná eh, ročním přeskumem růstu plus tři přílohy. Eh, příloha o strategie EU 2020, příloha eh, makroekonomické otázky a příloha zaměstnanost. Celý tento balíček vytváří základní kámen hospodářské politiky a definuje ty prvky, na kterých musí členské státy koordinovat svou politiku dřív, než budou eh, předmětem dozoru či sankcí. Pro Evropský parlament myslím, že Myslím, že je tady velice důležitý bod. Ve chvíli, kdy komise předloží roční přeskum růstu eh, a já myslím, že v nejbližších letech to bude mít dvojí dimenzi. Jednak eh, zkoumat eh, způsob, jak členské státy v roku N plus 1 eh, budou provádět své politiky a jak oproti tomu bude vypadat strategie pro roky následné. Já myslím, že tady by věci se mohly pohnout dopředu. Tato perspektiva pro nadcházející roky ve velkých směrech, to bude potvrzeno na Evropské radě eh, na jaře. A následuje eh, rozložení této eh, strategie v jednotlivých členských státech. To potvrzuje červnová Evropská rada, poté co členské státy předloží národní programy eh, reform v rámci paktu růstu a stability. Čili ta doba mezi jarní Evropskou radou a červnovou Evropskou radou je velice zásadně důležité období. Eh, samozřejmě tady si může parlament klást otázku, co udělá, usnesení výboru, usnesení politické skupiny, ale především je třeba vést dialog s komisí, abychom ověřili, jakým způsobem můžeme ovlivnit tento proces ta praxe, která se v našem výboru rozvinula a kterou já jsem také rozvinula ve výboru pro zaměstnanost, spočívá v tom, že se zkoumají hlavní směry pro zaměstnanost a hlavní směry pro hospodářský rozvoj. Je v podstatě stejným způsobem, jako kdyby to byl text, který může Evropský parlament podrobit pozměňovacím návrhům a diskutovat o nich s radou. A to si myslím, že je důležitý postup. Ehm, paní předsedkyně, před jarní Evropskou radou jsme, nebo jste vy, měla iniciativu diskuse s národními parlamenty a to mně připadá velice důležité, aby bylo možné stotožnit se s koordinací hospodářských politik. Možná by bylo dobré ten postup ještě dále nějak rozvinout, aby tady bylo více více nebo větší uchopení koordinace v hospodářských politikách. Po jarním evropském, po jarním zasedání Evropské rady a e, po té, co se rozbíhají národní e, reformní programy, vím, že některé, programy by, některé parlamenty by si přáli, aby proběhla rozpočtová konference. Můžeme o tom přemýšlet. A pak je tady ještě další důležitý okamžik diskuse. V mnoha legislativních zprávách, na kterých pracujeme, nacházíme tuto věc. Když má nějaký členský stát problémy, pak Evropský parlament se projevuje jako veřejný prostor diskuse konkrétních problémů. Když Giorgio Papandreou v rámci krizové komise eh, nebo krizového výboru přijel prezentovat eh, problémy své země, myslím, že Evropský parlament tady opravdu sehrál svou úlohu, aby byl v Bruselu nikoli místem, kde je někdo obvinován, ale místem, kde se vede veřejná diskuse eh, ve veřejném prostoru což nám právě mnohdy tak chybí. Tedy v tomto duchu přistupuju k této zprávě a děkuji, že jste mi svěřili tuto odpovědnost. Ještě bych chtěla dodat, že z odborného hlediska v této zprávě ta představa je pokusit se definovat mandát pro projednání meziinstitucionální dohody. Protože dobré fungování evropského semestru velice závisí na naší schopnosti eh, expertízy, Znamená to také, že výbor eh, musí předložit dokument, který je v naší pravomoci a eh, určitě to Evropská rada vezme v úvahu v následující době. Paní předsedkyně, omlouvám se za příliš dlouhé vystoupení, ale chtěla jsem toto všechno nastínit eh, jen tak úvodem. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Myslím, že Máme dostatek času na to, abychom to proskoumali, abychom se podívali na různé směry a možnosti, kudy se můžeme vydat. Takže to není problém. Burkhardt? Herzlichen Dank. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní kolegyni Probláč za její odvedenou práci. Mám stručný postřeh k tématu evropského semestru a koordinaci hospodářské politiky. Můj kolega není přítomen, takže mě poprosil, abych zde vystoupil a řekl několik slov. Podle mne je to ve skutečnosti tak, že my všichni v Evropském parlamentu bychom měli bojovat o to, aby role Evropského parlamentu, ale také národních parlamentů v této souvislosti byla posílená a podle mě je také velmi důležité, abychom měli větší výměnu a větší spolupráci s našimi kolegy v národních parlamentech a v tomto ohledu velmi vítám to, co řekla Blanche eh, k tomuto tématu. Vidím to také podobně. Eh, bude pro nás výzvou to, jak v budoucnosti budeme koordinovat hospodářskou politiku. Ve skutečnosti to není možné pouze prostřednictvím dohledu nad hospodářskou politikou, a pro mne je mimořádně důležité, abychom v celém tomto procesu eh, zachovali nezávislost Evropské centrální banky. To je velmi důležitá věc. Za poslední dva roky jsme si mohli uvědomit a mohli jsme vidět, jak je to důležité. A proto pro mne osobně, a myslím si, že to platí také pro eh, naši frakci, tak to je klíčová věc. Máme také určité pochybnosti, mnoho otázek, které je zapotřebí ještě vyjasnit, které chceme prodiskutovat. Týká se to například eh, vztahu vazby v eh, souvislosti mezi evropským semestrem a celým balíčkem eh, hospodářské zprávy a paktem pro stabilitu a růst a mm, s těmi novými ESM, e tedy Evropský mechanismy stability. To jsou všechno otázky, které si musíme položit a během následujících měsíců je nutné je samozřejmě vyjasnit. A ještě, abych to celé shrnul, tak závěrem chci říci, že musíme um, se vždy dívat na to, co je naším cílem. A sice my potřebujeme a chceme v Evropě hospodářský růst, chceme nárůst zaměstnanosti a myslím si, že tomu musíme, nebo v tomto spektru musíme vidět i opatření evropského semestru. Děkuji za slovo. Děkuji, máme zde další dva řečníky, Vicky a poté Jose. Takže nejdříve Vicky. Děkuji. Děkuji Pervanš a k tomu, co řekla, za to, co řekla. Ve mém členském státě, a myslím, že i v řadě dalších členských států, jsme svědky toho, že eh, mezi našimi občany existuje určitá touha chápat, odkud eh, pocházejí veřejné peníze a kam plynou. A, a chtějí, aby zde byla určitá transparentnost. Já se domnívám, že eh, ta transparentnost a nezávislost výhledu, schopnost spoléhat na statistické údaje, to je něco, co skutečně veřejnost žádá především s ohledem na to, čeho byly svědky v některých členských státech. Pro mě role evropského semestru je klíčová pro to, abychom zajistili transparentnost a odpovědnost vůči veřejnosti. Zároveň to souvisí se zprávou, eh, se zprávou o eh, rozpočtovém dohledu. Tam jsem zpravodajkou já. Eh, zabýváme se tím, ehm, jak spolehlivé budou výhledy, jak by výhledy měly být zpracovávány, jaké informace budou členské státy poskytovat v rámci semestru. Eh, dále se zabýváme eh, nezávislostí eh, na politice, na nejrůznějších politicích. Je zkrátka třeba zajistit, aby statistiky mohly být spolehlivé. Setkali jsme se letos s národními parlamenty a tato schůze byla velice zajímavá. Trvala den a půl. Naše předsedkyně den a půl předsedala. A podle mého názoru národní parlamenty měly některé zajímavé otázky, stejně tak jako poslanci Evropského parlamentu. Byli tam někteří poslanci eh, z Velké Británie. Já si myslím, že můžeme vycházet eh, z toho, co tam zaznělo. Můžeme eh, mít tuto otevřenou diskuzi, toto otevřené fórum. Musíme zajistit, ale zároveň, abychom sehráli svoji vlastní roli a vytvořili fungující dialog s národními parlamenty. Další otázka, a která přichází z celé řady členských států a od veřejnosti, je, že když se podívají na tento semestr, říkají, dobře, má zde být transparentnost, ale a jak funguje transparentnost, když se to dostane na evropskou úroveň? A já si myslím, že to je skutečně diskuse, kterou musíme vést s veřejností. Můžeme diskutovat možná o velikosti evropského rozpočtu. Nicméně, je nutné, abychom zajistili, že na evropské úrovni bude stejná transparentnost, aby bylo možné vidět, odkud peníze přichází a kam plynou. A pokud bychom byli příkladem, bylo by to dobré. Zde máme nejrůznější iniciativy EU, které se zde spojují a myslím si, že je eh, důležité, abychom vyslali veřejnosti jasný signál o nezávislosti. A děkuji, mám zde více řečníků, eh, Liam a Sven, ale nyní Josef. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, eh, Pervánž, za její úvod, což mi umožnilo také vyjádřit několik komentářů. Eh, já se zaměřím na to, jak můžeme náš návrh zlepšit. To znamená, jaká tady může být přidaná hodnota, kterou můžeme přispět jakožto Evropský parlament k tomuto balíčku. Pokusím se to uvést co nejstrukturovaněji. Především je zjevné a všichni vědí, že semestr, tak to je nápad belgického předsednictví, ten evropský semestr. To znamená, původně je to model nezávazné legislativy, v rámci které eh, ministři hospodářství hrají důležitou roli, přestože eh, parlament tam má určitou roli, ale nikoli dostatečnou. To znamená, co můžeme udělat pro to, abychom se vyhnuli a ehm, nepoškodili přitom ten evropský semestr, který je součástí dobré hospodářské zprávy. Mimo e, ten celkový balíček. Nechceme, aby se zopakovala krize, kterou prožíváme v současnosti. Další věc, evropský semestr je v mnoha aspektech v rozporu s opatřeními, Eh, o kterých jsem hovořil před chvílí. To znamená, že zapotřebí eh, zařadit nebo sladit to s, těmi hlavními směry politiky zaměstnanosti. Plus, hay muchas cosas. Eh, je tady celá řada věcí, které se opakují v tomto balíčku. My tedy toto vlastně vytváříme jakožto jakýsi záchranný mechanismus Myslím, že eh, jsme se tomu věnovali už dost dlouho a víme, jak to funguje. Evropská rada eh, musela zmírnit eh, podmínky pro Řecko, pak také pro Irsko, i když Irsko v oblasti finanční konsolidace postupuje, vlastně se dá říci, že se ten dluh ještě dále zvýšil a za druhé šlo také o to, že to mělo velký dopad i na otázku růstu. Mechanizm, záchranný mechanismus podle mého názoru má Eh, vlastně eh, v definitivní podobě stejné nedostatky, jako měl ten přechodný mechanismus eh, záchranný a dokonce ještě některé další přidává, že vlastně totiž soukromé investice, soukromé peníze se dostaly také do toho balíčku, který je zachraňoval a předseda Evropské centrální banky říká, že vlastně takovéto prohlášení ještě dále, dále zvyšuje volatilitu na mezinárodních trzích. Eh, jsou tady tři postupy, jak věci eh, napravit, ale podle mého názoru to příliš eh, věci nemění. Za druhé, říká se, že od roku 2013, což je ovšem samo o sobě protichůdné, to bude fungovat. A k tomu se přidává ještě Mezinárodní měnový fond. Proč říkám, že ta otázka 2013 je protichůdná? Eh, to totiž, co eh, bylo řečeno v předchozí fázi, eh, nebude zahrnuto do restrukturalizace dluhu z hlediska soukromých podílů. Od roku 2013 který má být prohlášený rokem trvalé udržitelnosti veřejných financí, to bych přijal pro eh, dluhopisy, které byly vydány ještě předtím, ale když eh, tady není eh, schopnost platit, tak se neplatí ani dluh, ani pak tyto dluhopisy. Dále otázka kritérií Mezinárodního měnového fondu. Existuje jediný případ, kde MMF přistoupil k restrukturalizaci dluhu v roce 2003 v Argentíně. Argentínci Eh, řekli, eh, ne, netrapte se tím, dostanete své peníze. To ovšem nebylo zaručeno soukromým eh, plácům. Jaký je rozdíl mezi argentinským případem a případy, které jsou tady země, Eh, nemohou devalvovat, na rozdíl od Argentíny. Argentína devalvovat mohla, ale země, na které se vztahuje tento mechanismus, devalvovat nemohou. Takže definitivní mechan, záchranný mechanismus, jak tedy vypadá, ne, tady není vlastně hlavním cílem restrukturalizace dluhu. To není ta hlavní hrozba. Ta největší eh, hrozba je v tom, že by investoři nemuseli mít svou jistotu. A jistota je tady velice, jistota a důvěra, to je velice důležitá hodnota. Jak se to projevuje v politice vlád? Eh, během evropského semestru. No, eh, to eh, se bere v úvahu ve chvíli, kdy se rozhoduje, zda bude dluh restrukturován, restrukturalizován či ne. To znamená, že bychom směřovali k takovému typu mechanismu. Pak je tady další názor, což je názor předsedkyně je třeba použít záchranný mechanismus restrukturalizací dluhu Eh, doposud se vychází z takové, eh, takové eh, zásady, že vlastně takovýto dluh nespotřebovává kapitál. Ale já myslím, že je zcela jasné, že to ovlivňuje aktiva v době, kdy se vypočítávají koeficienty kapitálu jsme v takovém kompletním modelu, který je třeba ještě profilovat, upřesňovat. Eh, musíme eh, si říci, zda pouze dochází k nějakým problémům, které je možné ještě eh, upravovat a parlament se musí rozhodnout, jaký bude konečný obraz. To je zásadní otázka a to nejenom během tohoto semestru, ale je třeba také definovat konečný mechanismus, mechanismus vyřešení krize. Paní předsedkyně, já bych řekl, že nemůže mít příznivý vítr ten, kdo neví, kterým směrem vlastně chce jít. A cituji španělského básníka. I, I with... Uh, Já souhlasím s tím, co s většinou toho, co řekl místo předseda. Je to obrovská záležitost, důležitá záležitost a nemůžeme ji ignorovat. Jde o to, jak naplánujeme svoji budoucnost. Další Liam. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval Pervanš za to, že zdůraznila jeden základní bod, a to je koordinace hospodářských politik. Dohled bohužel vítězí nad touto koordinací. Já jsem si dobře důkladně přečetl všech šest směrnic a přečetl jsem si pozměňovací návrhy, které jsou předkládány k tomuto balíčku zprávy hospodářských záležitostí. A mám pocit, že eh, si sami zakazujeme reaktivní přístup v oblasti koordinace makroekonomických politik. Já to vysvětlím jak to myslím. Když pročítáme směrnice i pozměňovací návrhy tohoto balíčku, tak máme pocit, že posilujeme, či dokonce posvěcujeme cyklický charakter, procyklický charakter politik, které v Evropě fungují už určitou dobu. Procyklický eh, charakter hospodářských politik znamená, že sami sobě zakazujeme reagovat podle konjunktury. A to je přitom důležité, protože konjunktury v různých zemích se liší. A obecně vzato evropská konjunktura není vhodnou konjunkturou pro politiku rozpočtové konsolidace, když se podíváme na míru využití výrobních kapacit. Já mám pocit, že při každém svém vystoupení opakuji totéž, ale mm, jsme o 6 až 8 níže, než by mělo být eh, z hlediska míry využití výrobních kapacit. To je důsledek rozpočtové politiky, kterou bychom chtěli příliš úspornou. Eh, příliš úsporné politiky aplikujeme. A to má škodlivý vliv na konjunkturu a ani to nakonec nepomáhá snížit deficity. To, co řekl pan Garcia Margallo, já se plně připojuji k jeho slovům. Na stůl eh, evropského semestru musíme dát i otázku restrukturalizace dluhu. Když se podíváme na příčiny nárůstu dluhu, a tady musíme jít eh, pod hladinu a dívat se eh, nejen na, to, na, tu, na tu špičku ledovce, ale i na celý ledovec, který je pod vodou, tak musíme říci, že ve všech zemích klesly příjmy členských států, protože evropské země vedly fiskální politiku, eh, která dále prohloubila deficit. Například v řeckém případě. Papandreová vláda zdědila situaci, za kterou není zodpovědná. A podobně tomu bylo e, i jinde. Jiné vlády se dopustily chyb. Ale otázka restrukturalizace dluhu je nevyhnutelná. A poslední bod. Koordinace hospodářských politik. To není pouze koordinace mezi členskými státy, ale také takzvaný policy mix, jinými slovy, koordinace rozpočtové a monetární politiky. A tady se objevuje další klíčový pro- problém a to je vztah mezi rozpočtovou politikou členských států a rozpočtovou politikou a měnovou politikou centrální banky. Já lituji, ale musím říci, že s ECB je to takový dialog mezi hluchými. První věc úroková míra. Jediný nástroj, který působí na Eh, politiku je eh, vlastně měnová politika, protože rozpočtová politika je uvězněna v úsporné politice. Před prezident ECB eh, nám minulý týden ohlásil, a on nám to hlásil už nějakou dobu, že dojde ke zpřísnění měnové politiky. To vypadá nesmyslně v současné situaci. Dobrá koordinace hospodářské politiky by předpokládala, že se o tom bude aspoň diskutovat. A druhý bod stále o dluzích. Položili jsme otázku, zda tady je příčný vztah mezi zastavením odkupování řeckého dluhu na sekundárním trhu a nárůst Eh, úroku eh, za řecké půjčky během dvou let eh, o 15 No, na to nám prezident ECB neodpověděl. Když bychom chtěli restrukturalizovat dluhy některých zemí a udělat dobrý policy mix, pak takový dialog vést musíme. A zpráva Pervanche Beres má tu výhodu, že všechny tyto věci zdůrazňuje a je třeba vést takový dialog na evropské úrovni. Myslím, že parlament eh, neodmítá hovořit o těchto otázkách. Já myslím, že my naopak hrajeme vůči roli v tomto ohledu. Sven? Okay. So I don't... Nevím, co se mi tady stalo na počítači, ale já mám jenom několik doplňujících připomínek. Jedna věc se týká národních reformních programů, které už byly předloženy. Vidíme, že tyto programy mají různou kvalitu. Já myslím, že bychom se na to měli jasně podívat, protože některé tyto programy neodpovídají toho, tomu, co je potřeba. To vede k obavám. Pokud tento proces nebudeme brát, se nebude brát vážně, nebude fungovat. Další bod, který bych chtěl zmínit, je, že jsme se dohodli na pěti základních eh, cílech a několika hlavních iniciativách. Já si myslím, že je důležité, aby tento proces nebyl omezen jenom na strategii růstu, ale že je potřeba, aby se soustředil také na eh, ty cíle. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, eh, kolik cílů můžeme mít, jestli je to stále ještě proveditelné. Vám, že je potřeba eh, zabývat se produkčním potenciálem. Je potřeba podívat se na také kvalitu veřejné politiky. Kolega Liam přesně ví, o čem hovořím. Já myslím, že proběhla velice zajímavá telefonická konference mezi Bundestagem a zástupci parlamentu, našeho parlamentu, kteří se zabývají ekonomickým balíčkem. Já se domnívám, že bychom se měli snažit využívat takových nástrojů, jako jsou videokonference, abychom skutečně zapojili odpovídající osoby do naší práce, když se věnujeme tomuto procesu. Máme problém. Vicky zmínila, že proběhla dobrá schůze, ale že nás nebylo dost. A já to skutečně, vaše připomínku beru vážně, máte pravdu. Na druhou stranu, pokud se podíváte na účast národních parlamentů, a byl to, <clears throat> byli tam ti, kteří se nejvíce zajímají o evropskou politiku. Ale to nestačí. Potřebujeme zahrnout také lidi, kteří mají největší vliv v parlamentu. Takže bychom se možná měli snažit eh, vypracovat nějaký postup, abychom mohli pracovat na této zprávě spolu s eh, národními parlamenty. Eh, je zde vidět stále větší konkurence nejen mezi vládami členských států a Evropským parlamentem, ale cílí zde také eh, určitá, určitý nepokoj, pokud jde o vztah mezi námi a Evropskými parlamenty. Podle mého názoru je potřeba naopak posilovat naši spolupráci v celém proces, procesu. A v neposlední řadě v celém procesu eh, semestru je potřeba zajistit, aby národní parlamenty byly vyslyšeny a my něco takového musíme zajistit. Já se eh, těším na spolupráci s Pervanche. Těším se na to, že budeme poukazovat na skutečnost, že hospodářský růst je eh, důležitý, ale zároveň je nutné zohledňovat sociální rovnost a limity naší planety. Mnohokrát děkuji. Mohu vám říci, že Parlament se skutečně snaží o to, aby bylo možné mít videokonference s národními parlamenty. Hovořili jsme o tom na konferenci předsedů výboru a uvidíme, jak se to vyvíjí. Ještě pan Šuntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπόρεσα να Děkuji, paní předsedkyně. Kvůli problému s dopravou jsem bohužel nemohl být přítomen již od začátku a proto jsem si tedy nevyslechl úvod naší paní zpravodajky, ale jsem si jistý tím, že určitě přednesla velmi zajímavé myšlenky. Tato první diskuze nám přináší různé eh, myšlenky a nápady, o které se můžeme podělit a zítra a pozítří řecký premiér vystoupí v řeckém parlamentu s novým balíčkem opatření ve výši 25 miliard eur. Eh, tento balíček by měl pomoci Řecku eh, vyřešit problém eh, deficitu a dluhů, přestože ta opatření jsou tvrdá, o tom nelze pochybovat. Dojde ke snížení platů, příspěvků, to znamená, objektivně se jedná skutečně o velmi tvrdá opatření. A prognózy, které se týkají příjmů, tak ty se nenaplnily. Pak je zde také problém, o kterém hovořili již kolegové, a sice v Řecku, stejně jako v některých jiných, jiných zemích. Je to tak, že Problémem je, že dluhy se stávají nekontrolovatelné. Není to problém výdajů, ale v podstatě problém příjmu státu. A již několik let se provozuje daňová politika, uplatňuje daňová politika, alespoň v Řecku, což znamená, že dochází tam k daňovým únikům, neplacení do ní a samozřejmě je to problém i těch výdajů, ale problém především na straně příjmu. Řecko trvalo na tom, aby vzhledem k hospodářské situaci Řecko nebylo povinno převzout olympijské hry, aby se tam nekonali, ale nikdo nám nenaslouchal. Je velmi obtížné najít nějaké řešení a my jsme viděli také, že když se soustředíme na státní dluh a na příčinu krize, tak nás to vede na špatnou cestu. A opatření, o kterých se bude hovořit, a nyní hovoříme právě o evropském semestru, tak tam je to velmi pochybné. Já vůbec nevím, zda to povede k nějakému výsledku. Evropský semestr a národní rozpočty. To vše je také otázka ústav. A pravomocí národních parlamentů. To znamená, pokud nebudou mít větší pravomoce národní parlamenty hlasovat o rozpočtu a pokud eh, to bude kontrolováno již předem, tak vlastně už nebude existovat žádná možnost najít nějaké alternativní politiky, alternativní cesty. Zpráva kolegyně mi připomíná ještě jednu věc, a sice pakt Europlus se všemi jeho závazky. Tam se požadovalo, aby to bylo zařazeno do e, ústavy nebo aby to bylo právně závazné a já si myslím, že je to problém legitimity a problém demokracie. A také se domnívám, že nám to nepomůže, nebo že není možné prostřednictvím toho překonat hospodářskou krizi. Já samozřejmě jsem pro hospodářskou koordinaci, ale pouze za, na základě dvou, tří předpokladů. Ty schrnu, abych ušetřil čas. Za prvé, problém dluhů je třeba uznat jako celoevropský problém, protože to se netýká pouze dvou, tří zemí, jako ještě například Portugalska, ale jedná se o evropský problém, a proto je zapotřebí najít prostředky a řešení, která budou celoevropská, abychom tyto problémy zvládli. Potom pakt pro eh, růst a stabilitu. To je proti eh, Prognozy jsou minus 6, znamená pokles o 6 a podle mě to je proti, se to směřuje proti obyvatelům, proti růstu. A v případě recese, jaké příjmy budou mít lidé a jak můžeme vůbec toto vyřešit? To je začarovaný kruh. Je to problém tedy i s tím paktem stability. A potom ten balíček eh, hospodářské zprávy je vynakládán tlak na další snížení finančních prostředků. A já se chci vrátit k tomu, co jsem říkal úplně na začátku je zapotřebí mít strukturální změny a tyto zavést. A to by měl být druhý pilíř eh, hospodářské zprávy. To znamená, při vývozech, které nezávisejí na státu, tak se obávám, že k žádné restrukturalizaci nedojde. A obávám se, že tento balíček je založen na špatné, nesprávné logice, nebude schopen vyřešit problém a jde špatným směrem, protože ten problém se netýká pouze Řecka. My bychom měli přece mít Evropu, která skutečně krizi řeší. A ještě závěrem. To vše by mělo probíhat jménem Solidarity. Solidarity. Edward? Děkuji. Já se domnívám, že to, co v současné době máme, ta situace spočívá v tom, že země, které skutečně řeší problémy, jsou země, které se stávají odborníky. Portugalsko, Španělsko, Řecko, Irsko. A tyto země nejvíce mlčí, protože mají obavy eh, se vyjadřovat kvůli mezinárodním trhům a tak dále. Nicméně my bychom je měli poslouchat. A místo toho posloucháme jiné, kteří jsou nedotčeni. Při nedávném jsem eh, četl Smagy a tam se hovořilo o tom, co se tedy zaslouží daňoví poplatníci. Eh, došlo k jmenování regulátorů, regulátoři dělali to a to a to vedlo k tomu, že banky se dostaly do do problému. Něco takového skutečně situaci zhoršuje a nepomáhá nám to nalézt řešení. Není to otázka flexibility, je to otázka spíše nějakého řešení nějakého východiska. Většina našich východisek je ale nyní uzavřena, včetně devalvace. Nicméně bychom se měli snažit eh, další, hledat další východiska a nemít tak rigidní systémy, které plánujeme tímto balíčkem hospodářské zprávy a řízení. Já si nemyslím, že něco takového jako samotné by nám mohlo pomoci dostat se ze současné problematické situace. Mnohokrát děkuji, ještě několik připomínek. Navážu na to, co říkal pan Šuntis o semestru. My um, odebíráme pravomoc národním parlamentům. Hovořili jsme s národními parlamenty a během té diskuse některé národní parlamenty poukázaly na to, že svým způsobem je to také naopak. Poprvé měli pocit, že jsou zapojeni do procesu, který probíhá na evropské úrovni. A já si myslím, že to je něco, co bychom měli posilovat. A tak, aby všechno, co probíhá na evropské úrovni, eh, mohlo být ovlivňováno také eh, z národní úrovně. Já souhlasím s většinou toho, co bylo řečeno o balíčku um, hospodářské zprávy. Já si myslím, že je zde celá řada uh, dobrých věcí. Stále ještě ale nemáme dostatek um, opatření pro to, jak se dostat z té díry, do které jsme se dostali. Především to platí pro země, které mají problémy. A uh, nepodaří se nám Eh, nasměřovat tyto země k trvalé udržitelnosti ve chvíli, kdy jediné, co budeme dělat, je, že je budeme nutit, aby platili stále více. Pervanš, jsem si jistá, že chcete ještě slovo. Chcete si vyslechnout něco od komise? Jestli má komise co nám říci, můžete nám říci, jak vypadá situace se semestrem, máte tady slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom několik stručných připomínek. Já si myslím, že je potřeba zamyslet se nad charakterem evropského semestru. Nejde jenom o dohled, jde také o koordinaci na základě eh, jasně definovaných politických priorit, které byly stanoveny v Evropě 2020 a v ekonomických pokynech a v pokynech pro zaměstnanost nebo v hlavních směrech pro zaměstnanost. A jde nám o koordinovaný přístup k makroekonomické politice, tak jak se to odráží v těch hlavních směrech. Myslím si, že je eh, třeba zdůraznit, že dohled samozřejmě není tvrdým nástrojem, je to eh, měkký nástroj. A nicméně může být eh, vylepšen. A komise chce vylepšit evropský semestr dvěma způsoby. Za prvé, Chceme mít plně integrovaný přístup a k hlavním směrům hospodářství a hlavním směrům pro zaměstnanost a chceme se podívat eh, na veškeré ekonomické politiky a snažit se dosáhnout cílů, které byly stanoveny v hlavních směrech. A za hranice evropského semestru a dohledu sahají Eh, mechanismy prosazování. Samozřejmě celý ten příběh nekončí eh, tím, že komise nebo rada vydají zprávu o národních reformních programech. Ten eh, proces pokračuje doporučeními, které přijme rada a hodnocením naplňování těchto doporučení. A to samozřejmě probíhá mimo kontext semestru. Nicméně, a toto by se mělo stát stále silnějším je třeba tedy posilovat koordinaci a dohlížet na prosazování doporučení rady eh, na úrovni Evropské unie, eurozóny i na úrovni jednotlivých členských států. A druhý důležitý bod, který jsem chtěl zmínit, je, že evropský semestr musí být vnímán ve širším kontextu. Je to jeden z nástrojů, tento nástroj nám má pomoci dostat se z krize, a nalézt vyrovnaný přístup k hospodářské politice pro budoucnost. A proto je správné podívat se na evropský semestr jako na jeden nástroj v celé řadě nástrojů, které komise navrhla jako reakci na krizi. A v neposlední řadě komise se i nadále zavazuje spolupracovat s parlamentem a především se spravodajkou a snažit se s ohledem na smlouvu a na radu definovat roli tohoto parlamentu. Komise a předseda komise při mnoha příležitostech vyjádřili svůj závazek, že chceme Eh, aby Evropský parlament měl řádnou roli nejenom v evropském semestru, ale také v odpovídající legislativě a zavazujeme si, že budeme spolupracovat s vaší zpravodajkou, abychom něčeho takového dosáhli. To je všechno z naší strany. A děkuji, Pervanš. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Mě bylo správné, že jste dala slovo eh, komisi, protože hodně přispěli k této diskusi. Když eh, zopakovali to, co se tak šeptá, musíme samozřejmě dávat náležitý prostor úloze parlamentu. No, snad díky této zprávě trošku překročíme tuto fázi, kdy si pouze uvědomujeme, jak důležité eh, je z demokratického hlediska věnovat pozornost evropskému semestru. Já se vrátím do své země a bylo by dobré, aby lidé trošku diskutovali a chápali, co se děje. Rozpočty členských států budou určeny Eh, na demokratické úrovni tady v Evropě, tak co zbyde na národní úrovni? Demokracie. To přece není tak trochu snaha vymyslet si úlohu Evropského parlamentu či národních parlamentů. Mikrofon? Nefunguje mikrofon? No, měl by fungovat. No, děkuji, děkuji všem kolegům za uh, jejich vystoupení. Některá vystoupení vycházejí z obsahu politik, eh, z obsahu toho, co budeme uplatňovat a ne ani tak přímo z mé zprávy, eh, protože má zpráva je tak do jisté míry procesní zpráva, ale sama se dotýká také otázek demokracie, jak jsem sama před chvílí říkala. A proto si myslím, že má svou svůj účel. Já mám ještě dvě doplňující poznámky, které jsem neměla čas uvést a které jsou pro naši diskusi důležité. Za prvé, Evropský parlament zahájil studii, v rámci které eh, externí ústav zkoumá, jak věci fungují, abychom měli konkrétní eh, materii k posouzení Podobně jako to tady bylo řečeno, jak vypadá otázka kvality, produkty, které jsou poslány do výboru, aby byly skutečně základem pro společnou práci. A ve stejném duchu si můžeme klást i otázku, jak probíhá rozpočtová diskuse ve federálních či konfederálních státech. Protože jedna z důležitých otázek, o kterou tady jde, je právě tato jakým způsobem, když máte svrchované celky, které mají spravovat vlastní rozpočet, jak z nich můžete vytvořit kolektiv na vyšší úrovni? Druhá poznámka. Otázka termínů. Než komise vymyslela tento pojem evropského semestru, už jsme podobný problém pocitovali. Nástroj, který jsme tehdy měli, což byly hlavní směry hospodářské politiky a také hlavní směry zaměstnanosti, ty už kladly problém, kdy a jak jednat, aby rada brala v úvahu, co říkáme. A teď to bude ještě horší. Protože chceme-li, aby demokracie fungovala, pak například národní reformní plány, ty musí projednat národní eh, parlamenty dřív, než je národní vlády předají do Bruselu, chceme-li, aby fungovala demokracie. Ovšem vlády nemohou oficiálně vypracovat eh, tyto národní reformní plány dřív, než proběhne jarní Evropská rada. A aby eh, byly posouzeny, tak eh, aby byly schváleny v červnu Evropskou radou, musí být do té doby ještě posouzeny parlamentem. Evropská komise 7. června schválí doporučení pro jednotlivé země. 17. Eh, června eh, to projde radou ministrů a 24. Eh, Evropskou radou. A přitom tady někde ještě musí figurovat národní parlamenty v té diskusi. Otázka časového harmonogramu a zvolení vhodného okamžiku, to je velmi důležité abychom si stanovili, kde diskutujeme my, protože budeme-li diskutovat stále a budeme-li chtít stále zasahovat, tak to určitě bude kontraproduktivní. Teď reaguji na Vicky Ford, když tady už není, někdo jí to třeba vyřídí. Nezávislost statistik. To je velice důležité, statistiky a nezávislé a kvalitní statistiky. Ale statistiky nedělají politiku. A dále, opravdu je mi líto, že to není, A to je věc, která mě už dlouho trápí a nevidím, že by se to v diskusi projevovalo intenzivně, ale e, říkám to dále. Říkal to Sven. Evropský semestr to není něco abstraktního, to je určitá cesta v určité hierarchii, v, určitý, v určité konzistentnosti a tu musíme vidět. Úhelný kámen zde je EU 2020. To je ten úhelný kámen. A EU 2020 to nemůže uspět samo s malým rozpočtem EU. To už jsme zaznamenali, že to tak nejde. Když členské státy prezentují své rozpočty, tak, nebo své rozpočtové údaje, tak nám musí pomoci zvážit, jak přispívá i jejich rozpočet k realizaci eh, tohoto strategického cíle EU 2020. Tak komplikované to zas není, i když jistě komplikované to je, protože přešlapujeme na místě. A vidím v tom, co řekla Vicky Ford, velmi důležitou věc. Školství, to je také eh, klíčový bod. A já se omlouvám, že trošku odbočuji od evropského eh, semestru, ale chci eh, vás přesvědčit. Musíme donutit členské státy, aby prezentovali, co v jejich rozpočtu přispívá k evropské strategii. K poznámkám Garcia Margaja. On hovořil o těch hlavních směrech. Já jsem velice bojovala za to, aby tyto hlavní směry byly eh, strukturujícími nástroji politiky, ale já vás ujišťuji, tyto nástroje jsou mrtvé. Když Evropská komise schválila roční přeskum růstu, ve kterém navrhuje snížit platy a celou řadu dalších zajímavých věcí, tak nepovažovala za vhodné korigovat hlavní eh, směry evropské politiky a hlavní směry zaměstnanosti. Řekl, že je to kompatibilní. No, to je oficiální, formální eh, demokratický postup, který nebere v úvahu, co se děje z roku na rok. Podle smlouvy eh, Evropský parlament má právo se k tomu vyjádřit, ale podívejme se, o čem přemýšlí komise No, úhelným kamenem eh, nebudou hlavní směry, nýbrž přeskum růstu. I když tu či onde vidíme eh, v diskursu komise určité narážky na hlavní směry. A ještě ke Svenovi o klíčových cílech a eh, struktuře celkové, já jsem o tom již hovořila a naprosto sdílím jeho obavu. a souhlasím s tím, jaké důsledky je z toho třeba vyvodit. To, co řekl Edward Šikuluna, děkuji za toto vystoupení, protože to potvrzuje, co jsem sama řekla o důležitosti eh, informací, které mohl poskytnout George Papandreou, když přijel eh, do Bruselu eh, diskutovat a jednat. Samozřejmě nemůžeme pouze ukazovat prstem na druhé. Musíme vést diskusi, kde každý má svou odpovědnost a kde my všichni jsme odpovědní, všichni jsme se provinili. Nemůžeme pouze ukazovat prstem na druhé. Ti by se z toho nikdy nedostali, eh, když nestanovíme odpovědnost všech. A také když neřekneme, jak funguje solidarita a koordinace, to je přece také pilíř zprávy hospodářských záležitostí, tak jak to máme na mysli. Chceme-li, aby evropský semestr byl úspěchem a nikoli pouze určitou sousledností dohledu. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Navrhovaný časový harmonogram je takový, že zpráva bude představena 14. června, lhůta pro pozměňovací návrhy 21. června. A pozměňovací návrhy budeme probírat 11. července, hlasovat ve výboru se bude 12. září a na první plenárce v říjnu by se mělo hlasovat. To znamená, že bychom měli mít dostatek času eh, probrat všechny ty zajímavé myšlenky, které zde dnes zazněly. Mnohokrát děkuji všem, kteří přispěli do diskuse a posledním bodem na pořadu jednání dnes dopoledne je bod 8, upisování dodatečných akcí kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj Evropskou unii. A já jsem zpravodajkou. Eh, zpráva je velice ručná a soustředí se na to hlavní. Navrhuje, abychom schválili navrhované navýšení kapitálu o 50 z 20 miliard eur na 30 miliard eur. Cílem tohoto je umožnit Evropské unii, aby um, mohla upsat v EBRD dotatečné akcie splatné na požádání uměrně ke stávajícímu podílu Unie na tomto kapitálu. Důvod, proč se požaduje navýšení kapitálu, je to, že banka reagovala na dopady krize a dopad byl význačný. V důsledku krize tak eh, byla oblast působnosti banky ovlivněna a aby banka mohla zmírňovat dopady krize i nadále, potřebuje eh, navýšený kapitál, tento navýšený kapitál jí tak eh, umožní eh, dále pokračovat ve své činnosti. Já myslím, že je to nekontroverzní návrh, myslím, že to byl dobrý návrh a z tohoto důvodu já ho schvaluji a doporučuji to také kolegům. Nevím, jestli někdo žádá o slovo k tomuto tématu. Nik, nikoli. Lhůta pro pozměvací návrhy je 19. dubna. Sven, Sven se hlásí o slovo. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy 19. dubna. Hovořit o návrzích se bude 24. Eh, května, hlasovat se bude také 24. května a v červnu by to mělo být na plenárce. Sven, já bych chtěl jenom zmínit některé věci. Samozřejmě s ohledem na finanční krizi a nedostatek koherence v oblasti hospodářství v Evropské unii je skutečně nutné, abychom měli bankovní struktury, jako je EBRD a EIB. Pokud ale zhodnotíme jejich chování, vidíme, že celá řada jejich kroků neodpovídá našim klimatickým cílům. Investovali do eh, struktur pro fosilní paliva v Rusku, v Kazachstánu, v Mongolsku, ve Slovensku. A otázka je, jestli bychom zkrátka měli do těchto struktur investovat další peníze, aniž bychom spochybňovali konzistentnost politiky těchto bank s celkovými cíly Evropské unie, včetně cílů do roku 2020. Já si myslím, že parlament by měl využít této příležitosti, aby zmínil tyto otázky a také by měl zajistit, aby dodatečné peníze nebyly využity a pro cíle, které by šly proti cílům Evropské unie. Samozřejmě zde máme dvojitou strukturu, takže EBRE Máme zde EBRD a EIB. Není to úplně logické, proč zde jsou dvě banky. Vím, že mají různé členství, pokud je o státy, ale hodně se jejich činnosti překrývají. A to bychom měli řešit. A z toho důvodu my navrhneme pozměňovací návrhy pro tuto zprávu. V tom smyslu, že by se mělo vyjednávat o tom, že by do roku 2015 měla být EBRD rozpuštěna a byla by vytvořena taková struktura pod záštitou EIB, protože ta je efektivnější i demokratičtější. Máme mnohem větší vliv v EIB než v EBRD. Takže myslím si, že bychom se měli vydat tímto směrem. A je také potřeba si uvědomit to, že potřebujeme další banky pro to, abychom měli um, investice. Je nutné, aby tyto investice byly udržitelné. Neměli bychom pokračovat v té dvojité struktuře, neměli bychom mít dvě banky, které v podstatě ehm, dělají podobné věci. A já bych byl velice rád, kdybychom se mohli shodnout na nějakém eh, přístupu v tomto směru. Děkuji. Myslím, že je zde někdo z komise. Ještě pan Strejček se hlásí o slovo. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I'll, I'll try to... Děkuji, paní předsedkyně. Já uh, se budu snažit představit náš postoj. Myslím, že to odpovídá vašemu návrhu. Já bych řekl, že ten návrh není až tak problematický. Já bych se chtěl podívat zpět na historii EBRD. je Československo a Česká republika využívala některé investice z EBRD na začátku 90. let. Takže já jsem hledal odpověď na to, jak úspěšná EBRD byla. A překvapilo mě, že téměř 90 Procent eh, byla tady úspěšnost. A to může být eh, odpověď na pana Gigolda. Téměř 90 investic EBRD v Československu a bylo pro zahraniční investice ze západu. Takže to může být jeden ze způsobů, jak pomoci evropským podnikům v zemích, které jste zmínil. Takže to byla jedna připomínka. Já osobně ehm, mám pocit, že je zde jedna možná trochu kontroverzní věc. V dobách fiskální konsolidace, v dobách fiskálního realismu, 50% nárůst je obrovský. A možná bychom se měli zamyslet nad tím, zdá to není příliš vysoké navýšení. A třetí bod, který bych chtěl zmínit, je budoucnost investic EBRD. a otázka toho, jak budou zapojeny a konzultovány národní parlamenty do rozhodovacího procesu o tom, kde se bude investovat a jaké to budou investice. Takže to byly jenom tři stručné připomínky z mé strany. Děkuji. Děkuji. A nyní můžeme předat slovo komisi, pokud jde o tyto otázky většinou říkáme, že e, to nemá žádné e, rozpočtové dopady, protože se e, jedná o akcie splatné na požádání. Nicméně, nevím, není možné zajistit, že k žádnému požádání nedojde. Jenom velice stručně. Já myslím, že tady je odlišná struktura eh, akcionářů. To by bylo možná dobré také vzít v úvahu, protože EBRD to není pouze mm, eh, otázka evropských eh, akcionářů. <clears throat> Jsou prosím nějaké další otázky, než dáme slovo komisi, aby odpověděla? Podle mého názoru jde o to přesně pochopit, jak odůvodníte, že podle eh, cílů v klimatu eh, a v rámci roadmap máme minus 80 eh, jakožto strop, cílový strop mm, emisí a přitom máme tady tuto banku, která investuje v rozporu s těmito cíli. Na to bych rád slyšel jasnou odpověď. Děkuji. Děkuji, ano, už byla dnes zmíněna Eh, Argentína. A to mě připomíná, že právě také Argentína eh, spadala také do EBRD. Eh, e Prosím komisi. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych stručně odpověděl na jednotlivé otázky. Nejdříve, pokud jde o rozsah nárůstu kapitálu to je rozhodnutí guvernérů banky, aby se zvýšil kapitál, aby bylo možné řešit, jak jste správně řekla, rostoucí problémy, rostoucí potřeby vyplývající z krize. A to je tedy e, otázka, aby bylo dostatečně kapitálu a také, aby se udrželo trojité A jakožto rating. E, to je prostě podmínka navýšení kapitálu které bude na konci příslušného období přeskoumáno, aby se posoudilo, zda je třeba udržet tento kapitál nebo zda část kapitálu je možné vrátit. Jak bylo správně řečeno, je to nárůst kapitálu paid in a call in capital a, a tedy je tam také eh, konverze rezerv a eh, bylo také řečeno, že je možné eh, na požádání tedy získat zpět ten kapitál, to zatím nebylo učiněno. Pokud je o překrývání EIB a EBRD, k tomu bych řekl dvě věci. Myslím, že obě instituce byly vytvořeny v odlišné době a reagovaly na odlišné potřeby. EBRD to je velká banka pro použití také 90 je použito v členských státech, EIB je více investiční banka s infrastrukturními projekty, zatímco EBRD byla vytvořena proto, aby podpořila země na východě aby zvládli přechod z staré komunistické plánované ekonomiky eh, a kde nestačily eh, soukromé privátní banky. Takže správně bylo uvedeno, že samozřejmě jsou tady neurčitá překrývání, alespoň v některých zemích. A to je příklad, že obě instituce podepsaly nedávno memorandum porozumění o spolupráci, aby právě k takovým překrýváním nedocházelo a aby se také zabránilo konkurenci mezi nimi. Já nejsem expert na klimatické změny, ale myslím, že EBRD výrazně zvýšila své eh, investice do eh, energetické účinnosti a dalších eh, projektů, které zlepšují klima. Působení v řadě zemí potenciálně zvyšuje energetickou účinnost a tak dále. Čili já si nejsem jistý, zda EBRD a její politika investic jde proti evropské politice v oblasti klimatických změn. Mm, Jistě EBRD se snaží zvyšovat investice právě u energetické účinnosti. Tolik jsem chtěl říci a jsem velmi rád, že jste velmi zkrátili ten čas, protože otázka je opravdu důležitá. Nejpozději do konce roku, nejpozději tedy musí být v eh, e BRD prezentováno navýšení kapitálu. Děkuji. Svené, ano, máme ještě chvíli času, jenom velice stručně. Jenom chci říci, že velice děkuji za vaše odpovědi. A já musím říct, že v jednom konkrétním bodě spokojen nejsem. Je dobře, že zvyšujete investice do zelených technologií, to je dobře, to je konvergentní, ale Chcete-li eh, eh, o 80 až 90 do roku 2050 snížit tyto emise, pak není možné současně investovat do takzvaně špinavých eh, projektů, které budou fungovat až do té doby, například eh, uhelné elektrárny nebo další struktury využívající fosilní paliva. To znamená, že hospodářsky to bude eh, proveditelné pouze, když tyto projekty budou fungovat dlouho a právě to koliduje s těmi cíly životního prostředí. A to je důležité brát v úvahu v celém procesu. Pro mě je to podmínkou pro pozitivní zelené hlasování abyste brali v úvahu tyto eh, cíle, které byly demokraticky zvoleny? Ano, já myslím, že se zeptáme, zda eh, máte k této věci eh, nějaké objasnění, protože zástupce komise řekl, že on sám není expertem na klimat. Vicky? Já bych chtěla jenom navázat na to, co řekl Sven o transparentnosti. Samozřejmě je velice dobře, že zde máme komisi, ale já jsem trochu znepokojená, že, jsme, že zde nemáme experty na to, aby odpověděli na to, eh, jaká je investiční politika. Je to hodně peněz. Eh, já si myslím, že by bylo dobré, aby nám komise dala nějaké informace o investiční strategii EBRD, o eh, jejich tedy politice, proč potřebují tyto peníze, kam budou investovány. Je Existuje potřeba eh, rozvíjet infrastrukturu, investovat do um, hospodářského rozvoje a tak dále, také v severní Africe. Eh, bylo by velice dobré, eh, abychom chápali, proč je takovéto navýšení potřeba. Myslím si, že pokud byste nám poslali nějaké další informace, skutečně by nám to pomohlo. Astrid? Paní předsedkyně, já mám principiální otázku. Jaký je vlastně důvod existence EBRD? EBRD byla vytvořena, aby zajistila přechod eh, bývalých komunistických zemí eh, k demokracii, k tedy tržní eh, ekonomice. Ale toto, tento přechod už je realizován. Tyto země jsou plnoprávnými členy EU. To je hezké slyšet, že EIB a EBRD spolupracují, ale konec konců si musíme klást otázku, zda vůbec je důvod k existenci EBRD. A podle mého názoru veškeré investice by měla probí, provádět EIB. Um, uh, uh, Sven, you're going to speak. Svene, pokud chceš hovořit, uh, mluv do mikrofonu. Dobře, myslím, že jsme položili hodně otázek. Jestli já to chápu dobře, EBRD chce rozšířit eh, svoji oblast činnosti dále na Střední východ, na Blízký východ. Možná bychom eh, mohli požádat komisi, aby odpověděla na ty otázky, které zde zazněly. A pokud to bude potřeba, eh, možná můžeme položit otázky také EBRD zda mají nějakou jasnou vizi a pro to do čeho budou investovány peníze a na jaké geografické oblasti by se měly soustředit. Mnohokrát děkuji. Už jsem vám dala časový harmonogram. Pod bodem různé není nic, takže další schůze bude v úterý 19. dubna ve 3 hodiny. Děkuji, končím schůzi.